dnešního zasedání a to je železniční infrastruktura a veřejné služby v Dunajském a Jederském makroregionu. Vítám zde paní komisařku Krecu a dávám jí slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci Evropského parlamentu, milé kolegyně a milí kolegové, děkuji vám mnohokrát za to, že jste na pořad jednání dnesního zasedání zařadili rozpravu o železniční infrastruktuře a veřejných službách v Dunajském a Jaderském makroregionu a zlepšení spojů. Měli jsme již možnost eh, spořádat eh, ve Slovensku jakousi zahajující akci k makroregionu, eh, k makroregionální strategii, která je čtvrtou, byla tam slavnostně zahájena a této akce se zúčastnilo více než 500 hostů, což ukazuje, jak důležité jsou tyto makroregionální strategie. Pomocí těchto makroregionálních strategií mohou evropské regiony společně zvládat výzvy, které před sebou mají z oblasti hospodářské a územní soudržnosti. E, jsou o to důležitější, že jde o propojení mezi jednotlivými regiony, například tím, že se zlepší i železniční infrastruktura, jak strategie pro Dunaj, tak Jaderská ukazují, že právě železniční infrastruktura jsou, je jednou z nejdůležitějších priorit. Máme tady nedostatky v oblasti veřejných železničních služeb, což vlastně ještě zdůrazňuje společný rozvojový potenciál, zejména z hlediska ekonomického. Ve starých eh, členských zemích EU, zejména v Německu, Rakousku a Itálie. Tam máme veřejné služby, které jsou relativně uspokojivé, ale samozřejmě i tam jsou možnosti je vylepšit. Ale v nových zemích, jako Česká republika, Maďarsko a Rumunska, není situace natolik uspokojivá. To znamená, že je třeba eh, mnohé dohánět a vylepšovat, a to právě za podpory prostředků z evropských fondů. Veřejné železniční služby prostě nestačí nejsou dostatečné a tyto země potřebují nutně pomoc a reformy na investice. Proto je komise toho názoru, že je důležité zavést odpovídající energetická opatření pro to, aby se podpořily veřejné služby v oblasti železnice v těchto regionech. Opíráme se přitom na tyto aspekty. Za prvé, Potřebujeme úzkou a lepší spolupráci mezi všemi zeměmi, kterých se dotýká. Jiná možnost prostě neexistuje. Je třeba jednat mikroregionálně a makroregionálně a takto si zajistíme úspěch dále. Může, musíme zajistit to, aby země, které se toho účastní, úzce spolupracovaly při provádění některých reform, například při oddělování sítě a operátorů, ale také při úpravě a regulaci železnice a e, udělování licencí. Dále potřebujeme investice. Investice do obnovy, do údržby, do provozu, také do služeb cestujícím, a to je jenom několik příkladů, které jsem zde uvedla. V této souvislosti se Mám velkou radost z toho, že indikativní hodnota sítí TNT na západním Balkánu je dobrým příkladem. Všichni víme, že pouze prostřednictvím spolupráce, prostřednictvím reform a investic můžeme zvládat současné výzvy. Navíc potřebujeme snahu zlepšovat přípravnou fázi projektů. Potřebujeme efektivní programy zprávy a potřebujeme lepší přeshraniční systém. Všichni zúčastnění si musí shodnout na jednom důležitém principu. Veškeré systémy zadávání veřejných zakázek v této oblasti musí fungovat podle kritérií konkurence v oblasti, spravedlivé konkurence v oblasti zadávání zakázek. Dále je třeba zajistit, aby prostředky, které jsou dispozici, se využily efektivně. Komise před třemi lety přišla s novým návrhem v souvislosti se čtvrtým železničním balíčkem a my věříme, že vy, my všichni dohromady, se eh, shodneme eh, na dobré podobě těchto návrhů. Již říkám, udělali jsme velký pokrok eh, v souvislosti s vypracováváním makroregionálních strategií a nyní je na čase, abychom tyto zásady a strategie zrealizovali, abychom implementovali konkrétní akce, tak abychom skutečně naplnili očekávání ekonomiky a občanů v těchto regionech. Potřebujeme lepší veřejnou železnici, systémy musí pracovat efektivněji. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše příspěvky. Předseda, děkuji. A nyní dávám slovo na dvě minuty panu Marineskovi. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, makroregiony jsou velmi pozitivní iniciativou, neboť mohou přispět k lepší koordinaci a zvýšit soudržnost zlepšit kohezi mezi jednotlivými regiony, které se jich účastní. Ovšem musím dodat, že je třeba, abychom zajistili, aby peníze v budoucnosti neplily, neplynuly pouze makroregionům, neboť politika soudržnosti má již bez tak v současné době velké problémy a pokud by peníze plynuly pouze do makroregionu, tak by to mohlo vést k prohloubení stávajících problémů. Důležitá je koordinace na úrovni komise, tak aby členské země ke kterým patří tyto makroregiony, se docházely dohodnout a využívali prostředky ze strukturálních fondů do koherent, v koherentních projektech, které se tedy budou provádět současně v několika různých zemích. V souvislosti s makroregionem Dunaj a Balkán bych rád řekl toto. Iniciativa komise v tom smyslu, že chce rozšířit síť TNT na Balkán, je velice dobrá. Je důležité, abychom v budoucnu, zejména s ohledem na sektor železnice, dbali o to, že budeme zřizovat koridory lpěli na tom, že budeme mít projektory, projekty, které budou realizovat tyto koridory. Například také napojení na přístavy u Černého moře a také na přístavy v Řecku. V této souvislosti můžete jednat vy, neboť vy můžete koordinovat národní snahy a to tak, že skutečně k zřízení koridoru dojde. Dále vás prosím, abyste byla velice pozorná při uzavírávání, až se bude uzavírat eh, železniční balíček, neboť ten balíček je skutečně velice důležitý. Jde také o to, aby peníze, které plynuly do EFSI a do CEFu, byly poskytnuty v dostatečné výši, abychom skutečně mohli provádět infrastrukturní projekty, které potřebujeme. Děkuji. Nyní paní Tapardel. Děkuji, děkuji, vážená paní komisařko. Já jsem nesmírně ráda, že zde máme takto důležitou rozpravu pro rozvoj Rumunska, ale celé střední východní Evropy. Rumunsko a Rakousko byly první země, které vlastně předložily tuto žádost komisi požádali o vytvoření této strategie pro eh, oblast eh, eh, tuto Dunajskou oblast eh, již před několika lety. Toto je strategie, která se zabývá společnými výzvami těchto zemí, tohoto regionu, potřeba mobility, energetické účinnosti, kvality eh, vodních zdrojů, sociálně-ekonomický rozvoj. Jistě jsou zde společné výzvy, to je jasné. Ekonomický rozvoj tohoto makroekonomického regionu je ovšem velice diversifikovaný a právě proto potřebujeme nástroje pro dosažení sociální, teritoriální, ekonomické koheze. Náš eh, Hlavní plán, takzvaný Plan, je jedním z takových nástrojů. Samozřejmě, že evropské finance jsou nesmírně důležité v tomto ohledu. Mm, abychom dosáhli například u nás na naší národní úrovni určité konkrétní cíle, které jsme si stanovili a zároveň investovali do infrastruktury. Tento masterplan, tento hlavní plán přijala rumunská vláda, přijala mm, a schválila to i Evropská komise po společných jednáních. Projekty v oblasti železniční infrastruktury jsou pro nás prioritou, v souladu samozřejmě s prioritami EU pro vytvoření jednotného prostoru v oblasti dopravy. Proto jsem ráda, že se vidím určitou koherenci mezi regionálními politikami a zároveň politikami v celém tomto makroregionu v oblasti Dunaje. My skutečně doufáme, že například u nás to pomůže k sociální a teritoriální kohezi, k dalšímu rozvoji, že to odstraní určité nedostatky, které zde existují mezi členskými státy a jednotlivými regiony. Děkujeme. A nyní paní Majster. Děkuji, pane předsedo, děkuji také paní komisařce za její informace. Ano, je tomu skutečně tak. Jedna ze základních svobod v EU je vo, volný pohyb pro osoby, zboží a služby. A u osob je to stejné jako u zboží. Chceme prostě jezdit pře, po celé Evropě vlakem. To ale bohužel ještě není možné a proto musíme právě v oblasti makroregionu se na to velmi silně soustředit. Paní komisařko, řekla jste, že prioritou je železniční spojení a tady je skutečně mnohé, co není v pořádku. Nemůžeme propojovat tedy vše, to by zejména Mm, samozřejmě ty, co jsou vyradecké regiony, tak těm by se něco takového třeba líbilo, ale nejde udělat vše. Musíme se podívat, kde máme velké deficity a makroregion má za úkol právě vyrovnávat nerovnosti a zajistit všem stejný přístup. Říkám to často, není to tak dobře vidět, ale například my jsme vytvořili takovou mapu, pro koridory napříč Evropou, které by skutečně propojovaly všechny lidi. A já se tady soustředím na tři koridory, které jsou v těchto regionech. To je za prvé region Baltské moře, Jaderské moře. Tady máme 16 hraničních přechodů, 9 eh, po železnici a všude chybí e MTS, jedně v Rakousku ne, máme tam mnoho problémů v oblasti železnice, zejména malé kapacity v, v Polsku. Ta eh, rychlost železniční přepravy je velice nízká, takže v podstatě je to nemožné. Do roku 2030 bychom za, museli zainvestovat, zainvestovat obrovské množství peněz, to nemáme. Co se týče koridoru, východní středomoří, tady pokud někdo jede z Hamburgu do Aten, tak se musí šestkrát vyměňovat lokomotiva. Já vím, eh, Hamburg to není Balské moře ani Jaderské moře, ale je tady skutečně celá řada nerovností, které musíme eh, jaksi vyrovnávat. Například koridor Rýn-Dunaj, tady máme asi 8 nebo asi více přes přechodů a například mezi Německem a Českou republikou chybí Eh, Samozřejmě dále Rumunsko, tady velká potřeba modernizace a vytváření spojů. Tedy eh, úkolů před námi je velice mnoho a já jsem velmi ráda, že se snažíme pomocí politiky makroregionu pro lidi v těchto oblastech něčeho dosáhnout. Děkuji. Pan Krámer, pane předsedo, paní komisařko, před několika měsíci se v Paříži odehrála klimatická konference, kde se Evropa velmi zasazovala o klimatické cíle. Musíme je nyní zrealizovat. Doprava odpovídá za 25 veškerých emisí a je to jediný sektor, kde se emise od roku 1990 navýšily a to o 22 V průmyslu se snížily o 38 Proto musíme změnit naši mobilitu tak, abychom dosáhli klimatických cílů. Mobilita eh, patří k základním veřejným službám a proto musíme uznat potřeby eh, venkovských regionů a napojit a propojit je. Prosím, nedělejte chybu Portugalska. Neopakujte ji. V Portugalsku jsme před 10-15 lety vlastně odstraňovali železniční spojení. Říkal se, že lidé mají jezdit auty, ale nyní už nemají na to peníze, aby jeli autem. Ovšem, železniční spojení tam už nejsou, takže mobilita je zničena. Hovořili jsme tady o tom takzvaném masterplánu. A Tady se říkalo, že 30 až 40 že dopravy po železnici v Rumunsku má být zrušeno. Tak toto rozhodla rumunská vláda a komise s tím souhlasila. Pokud toto takto zrealizujete, tak nikdy nedosáhnete klimatických cílů. Proto musíte jasně říci, že prioritu musí mít železnice. 60 prostředků ze strukturálních fondů jde do silnice, jenom 20 do železnice. To musíte změnit. A ne pouze 30 eh, až 40 železničních sítí zrušit. I krátké um, trasy hrají velice důležitou rolu, protože v 90 lidí, kteří jezdí je železnicí, jede méně než 40 kilometrů. Takže prosím, nemyslete pouze na silnice a dálnice. Tady ty sítě a to propojení železnice, to je zásadní. A co se týče evropské železniční sítě, to je prostě mozaika, která nefunguje a ty nedostatky jsou přesně na hranicích mezi jednotlivými státy, proto musíte vytvořit podněty a pobídky pro to, aby členské státy opět propojily železnici přes hranice, jsou to ta propojení, která byla zničena ve válce a v době poválečné. Můžeme chránit klima a podpořit mobilitu, ale hned, když budeme v Rumunsku rušit 30 až 40 železničních sítí. Děkuji panu Krámerovi. Akceptujete modrou kartu? Paní Pardel? Ano. Prosím, paní Capardel? Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Kramere, já si pamatuju, že v červnu jsme měli takovou debatu v rámci trán výboru v Evropském parlamentu a zástupci rumunské vlády a zároveň zástupci Evropské komise z DG Regio, DG Tran, včetně mě, my jsme nehovořili o tom škrtu 30-40 z infrastruktury u nás v Rumunsku. Hovořili jsme o tom, že došlo k zlepšení této infrastruktury. My máme jednu z nejrozšířenějších železničních sítí u nás v Evropě. Dokonce Francie, Německo škrtali více v posledních deseti letech než Rumunsko v posledních deseti letech v této oblasti. Moje země vždycky chtěla, aby tato doprava byla naší prioritou, abychom měli udržitelný evropský eh, systém v této oblasti. Prosím, abyste si ověřili svá fakta. Děkuji. Já jsem se přesně informoval o tom, jak to je. Je mi známo, že i nyní v Rumunsku probíhá velká debata o tom, zda rozhodnutí bývalé vlády má být parlamentem uznáno či ne. A také na komisi se o tom diskutuje. Také já vím, že Německo a Francie zrušilo mnoho tratí, Proti tomu já jsem také vždy bojoval. A mně je to jedno, jaká je to země. Železnice má budoucnost, protože je ekologická a pouze pomocí železnice můžeme zastavit klimatické změny a to, je, aby naše děti a jejich děti měly na této planetě vůbec nějakou perspektivu pro svůj život. Pokud ale říkáte, že chcete optimalizovat tratě a ne 30 až 40 rušili, nebo právě 30% zrušíte, tak pro mě to není optimalizace, ale ničení a je třeba ho zastavit. Děkuji, pan Gil. Děkuji mnohokrát. Ve slavnými slovy Bismarcku 20. století byrokratů EU je makroregionální politika vehiklem k tomu, jak zaangažovat sousedící státy, vytvářet synergie a redukovat regionální disparitu. V podstatě globalizace a stále blíž více spjata Unie. Slovy generálního ředitele pro vnitřní politiku je složité zhodnotit, zda makroregionální strategie ovlivňuje podstatu nebo rozsah stávajících iniciativ. Vzhledem k tomu, proč tedy Eh, plítváme penězi daňových poplatníků a naším časem a děláme přesně toto. Děkuji, pan Pospíšil dvě minuty pane předsedající paní komisařko já jsem velmi pozorně poslouchal vaše vystoupení. já zde zastupuji českou republiku která je eh, v dunajském makroregionu. jsem osobně přesvědčen že budoucnost budoucí investice z peněz evropské unie nemají směřovat pouze do národních projektů ale mají právě podporovat přeshraniční projekty a podporovat přeshraniční spolupráci. a zvláště v oblasti železniční infrastruktury kterou zde dnes debatujeme cítím že máme velký dluh padla železná opona ale železniční spojení například mezi českou republikou a německem je stále nedostatečné neodpovídá tomu jak by dnes dva sousedící přátelské státy mohly mít propojenou železniční infrastrukturu. Eh, problém který já vidím je to že do budoucna budeme li chtít více investovat do této přeshraniční spolupráce a posilovat třeba železniční infrastrukturu že bude třeba vymezit na takovéto projekty mnohem více peněz. vezmeme li si že dnes eh, je pro eh, podunajskou strategii vymezeno kolem two hundred and twenty two milionů eur tak je to částka která nepokryje ani jeden větší projekt eh, v rámci železniční infrastruktury. my jsme třeba nechali dělat analýzu kolik by stála modernizace tratě eh, praha plzeň eh, norimberk případně mnichov a ta částka odpovídá částce one four miliardy eur to znamená částce více než pětkrát vyšší než je v celém fondu. myslím si tedy že bychom do budoucna měli řešit eh, i v rámci rozpočtu nakolik ty přeshraniční projekty mají mít spíše symbolický charakter a má to být místo dopravy a železnice například eh, posílení cyklistických stezek které ostatně v tomto projektu také jsou já je také vítám. cyklistika je určitě důležitá ale asi nemá všichni cítíme tak významný a strategický strategický charakter jako je otázka železniční infrastruktury. takže projekt je skvělý ale je třeba více peněz do této oblasti uvolnit. děkuji vám. Paní Alea děkuji pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní komisařce za představení této spolupráce v rámci makroregionu. Jde o překonávání rozdílů v makroregionech a já jako zpravodajka pro um, CEF, pro nástroj pro propojení Evropy, bych chtěla poukázat na to, že tady máme 10 miliard eur, ty jsou z fondu soudržnosti, je to velice komplexní úkol, což je mi jasné. Jsou tady dva typy sítí, jednak to jsou nové koridory, multimodální koridory. To není jenom železnice, ale jsou to také další způsoby dopravy. It's okay. It's okay. Už to funguje, ano. Takže ještě jednou bych ráda připomněla, že existují dva typy sítí. Jsou zde ty nové multimodální koridory, Tady jde o silnice, železnice, nitrozemské vodní cesty a tak dále. Pak tady existují ty národní plány. Rumunsko ještě nepředložilo svůj národní plán. To předložení plánu je to velmi komplexní záležitost kde se střetávají různé zájmy, chybí infrastruktura, chybí přijímací kapacity, pak tady máme i problematiku vysokorychlostních vlaků, které nejsou a tak dále. Nezávisle eh, na ekologických aspektech například ty pochyby, které vyjadřuje Rakousko a tak dále, se jedná o skutečně velice komplexní úkol. Co je ovšem důležité pro dopravu, je, že je třeba uznat, že čtvrtý železniční balíček nedělá dostatečně nebo se nesnaží dostatečně o prospěch železnic. Děkuji. Je zde modrá karta pana Kouberna, pokud přijímáte? Ano. Děkuji vám. Já jsem chtěl pouze říci, že v Británii jsme udělali obrovské chyby v 50. letech 20. století tím, že jsme uzavřeli celou řadu železničních linek, zejména těch malých, protože jsme si mysleli, že auta jsou budoucnost. Souhlasím s vámi, že budoucnost jsou vlaky. Ale je zde také obrovský problém ve Velké Británii v tom, že chceme utrácet spoustu peněz na HS2, což je rychlovlak eh, od Lond- z Londýna až někam do Skotska. Je to dobrý nápad, ale my spíš potřebujeme lepší železniční systém, než abychom kupovali nové systémy, které nepomohou průměrným cestujícím. Samozřejmě i e, navržené poplatky pro tu novou linku by byly astronomické, ceny jízdenek a tím pádem jediný, kdo by tím cestoval, by byli biznismeni anebo, anebo poslanci a nikdo jiný by si to dovolit nemohl. Takže já bych e, daleko radši utrácel na regionální železniční linky, spíš než bychom stavěli velké koridory a všechno mezi tím bychom ignorovali. Souhlasila byste se mnou? Děkuji. No, já jako Španělka musím uznat úspěch našich eh, rychlovlaků mezi Malagou, Sevilly, Barcel- Barcelonou a tak dále a tak podobně. Mohu vám říci, že španělské zkušenosti byly zcela opačné. Je pravda, že když máte Eh, zemi s velmi hustým osídlením, tak je to asi něco jiného, ale ve Španělsku ty zkušenosti byly jedině pozitivní a mohu vám říci, že eh, u nás to znamenalo, že lidé kvůli biznisu nemuseli létat letadlem. Takže eh, svým způsobem chápu to, co říkáte, ale myslím si, že Velká Británie má jak kapacitu, tak prostor, aby zvládla kvalitní vlaky, které vás dovezou rychle do Schocka, ale také regionální spoje, které vybudují hustou síť pro ehm, každodenní dojezdy za prací. Lidé samozřejmě eh, také mohou mít možnost ale jezdit autem, na to také nesmím zapomínat. No, děkuji, pan Jakovčič. Děkuji mnohokrát. Já bych rád zdůraznil tři aspekty. Za prvé, intermodalita dopravy v těchto makroregionech eh, bude znamenat obrovské náklady. Ovšem, neexistuje alternativa. Je potřeba propojit železniční, námořní a leteckou dopravu. Další problém, který zde vnímám, je velká pomalost železnicí, například v Itálii mezi Anconou a Bari až po Rieku, Zagreb, Budapešť, nebo Zadar, Split, Záhřeb, anebo Ploče, Sarajevo, anebo další trasy na Bělehrad nebo do Itálie. Rád bych také zdůraznil jeden lokální problém, který je velmi významný pro Istrii. Istrijské železnice jsou napojeny pouze na Slovinsko, takže buď je potřeba postavit železniční tunel skrz horu Hvička, anebo je potřeba uzavřít nějakou jinou dohodou, dohodu se slovinskými železnicemi. Ten té na Balkáně je ovšem skvělá myšlenka a máte naši podporu. Pane Jakovčiči, říká pan předseda, je zde modrá karta od pana Šolte se přijímáte? Ano. Pan Šoltes, ano. A pak je tam ještě jedna modrá karta, takže nejprve pan Šoltes. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane eh, Jakovčiči, vy jste zmínil propojení mezi Chorvatskem a Slovinskem. Eh, všichni víme, že mezi lety 1902 a 1935 zde byla ta trasa Porezana, která byla velice důležitá. Rád bych se vás zeptal, zda si myslíte, bychom toto mohli oživit, tento projekt. Děkuji. Děkuji vám za tuto otázku. No, chorvatská eh, větev eh, železnice, která je napojena na slovinskou eh, železnici, by mohla být i samozřejmě vyřešena tunelem pod horou Učka. To je dlouhodobé a velice nákladné řešení. Kvalitní řešení by, myslím, bylo, aby se slovinské a chorvatské železnice dohodly. Nevidím důvod, proč, jako tomu třeba bylo v bývalé Jugoslávii, kde byla Istrie rozdělena mezi Chorvatsko a Slovinsko, proč by eh, to dnes železnice nezvládly, když tehdy to šlo? Tedy to společné řízení celé věci. Pokud se na ničem nedohodneme, no tak ta eh, větev jedině odumře, že ano? Děkuji a teď tedy paní Meissner má modrou kartu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane kolego, vy jste zmínil, že je důležité propojit i přístavy a letiště. Znamená to, že jak si tam chybí železnice a máme se soustředit na to, nebo to znamená, že potřebujeme postavit dost, dosti rychlou železnici, aby se méně létalo, jak třeba říkal pan eh, Krámr. Děkuji. No, pokud bychom v tuto chvíli chtěli podpořit intermodalitu, je potřeba najít řešení pomalosti železnice. Po moři se můžete dostat na sever Jadranu, dostanete se do, chorvat, eh, do chorvatských přístavů nebo ještě někam dál, ale pokud chcete eh, třeba z bary něco dostat do rieky, ať už to je zboží nebo lidé, tak se potýkáte s obrovskou pomalostí. Tím pádem je potřeba jaksi zvýšit rychlost železnice. Děkuji, pan Škrlec. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, vážení kolegové, dámy a pánové. Jsem rád, že se zde i nadále podporuje makroregionální postup. Diskutujeme tady teď Dunajské jaderský makroregion. To nesouvisí pouze s propojením těchto regionů mezi sebou, ale eh, musíme propojovat i oba makroregiony, to znamená například důležité přístavy v Jaderském moři, které mohou snižovat emise CO2 a zlepšit dopravu zboží ze severu, e, e, z jihu Evropy do středu a na sever Evropy. Ovšem bohužel tato síť na mapě Evropy zatím neexistuje. Koridory pro nákladní železniční dopravu neexistují. Já bych rád apeloval za toto. Tyto makroregiony by měly získat nové koridory pro nákladní dopravu po železnici. A co se týká nadcházejících investic na toto finanční období 2014 až 2020, ehm, odkud ty peníze budou? Možná bychom mohli použít finanční prostředky z nástroje pro propojení Evropy na, na, na stavění, na stavbu těchto ehm, nákladních koridorů. A mohli bychom také redistribuovat finanční prostředky což by přispělo k tomu, že bychom podpořili sektor dopravy a politiky ochrany životního prostředí, jinak nedosáhneme ani cílů v dopravě, ani cílů v ochraně životního prostředí do toho data, které bylo stanoveno. V zemích, které využívají prostředky z fondů soudržnosti, je potřeba zlepšit míru adsorpce, zejména co se týká oblasti rozvoje železniční infrastruktury. A je potřeba také zachovat přeshraniční infrastrukturu, což je velice důležité právě pro tato propojení. V Chorvatsku máme dobrý příklad. V důsledku veřejných zakázek eh, jeden takový projekt vznikl. Děkuji paní Adinolfi, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Je třeba, abychom zajistili konkrétní výsledky. Záměry nestačí. A mám tím na mysli výsledky, které eh, budou v souladu s tím, co si přejí občané. Když se podíváme na naše potřeby a nedostatky v oblasti dopravy, tak je třeba v první řadě uzavřít veškeré mezery, protože právě ty mezery vedou k tomu, že to propojení je nedostatečné. Podívejme se na jaderský region, Tady přesně vidíme, kde jsou ty deficity v oblasti propojení. 28. října jsme si již vyslovili ve prospěch určitých opatření, například, že síť TNT poběží jaderským regionem a to si myslím je vhodný způsob, je to mnohem lepší než ta sporná trať Turín-Lyon, již užitek je více než pochybný. Tyto investice by přesně uzavřely mezery a propojily by nás se zbytkem Evropy. Bylo by to také v zájmu eh, celé Unie, všech regionů i jižních. Je třeba, abychom se tedy zabývali všemi regiony i těmi na jihu. Nesmíme zapomínat na jižní regiony. Já tedy prosím, abychom dosáhli těchto cílů a vyzývám komisi, aby se tomu věnovala. Děkuji. Děkuji pan Deli na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo, Mechanismy, o kterých dnes hovoříme, jsou důležité pro Dunajský a Jaderský makroregion, neboť umožňují využívání synergetického efektu. To je důležité pro dopravu, zejména pro silniční a železniční. Přes makroregiony vedou důležité trasy TNT, ale ty sítě jsou bohužel zatím ještě fragmentovány. Přeshraniční železniční spojení je třeba vybudovat, je třeba zharmonizovat jízdní řády a zmodernizovat eh, veškeré dopravní prostředky. A právě takováto strategie makroregionu proto skýtá dobré podmínky. Ovšem v makroregionech jsou také země, které ještě nejsou členy EU díky Vyjednávání ve Vídni v létě minulého roku se sítě TNT rozšířily o země kandidátské a tím se konečně vlastně rýsuje síť, která pokryje celý kontinent a zlepší konkurenceschopnost Dunajského a Jaderského makroregionu. Jehož dlouholetá izolace se takto postupně odstraňuje. A abychom mohli plně využít veškeré logistické, technické a ekonomické možnosti a využili takzvaného koridoru, efektu koridoru, je třeba dobrého financování z evropských prostředků synergetický efekt uvnitř makroregionu nemůže být plně využit, protože tady máme různé systémy financování členských zemí a kandidátských zemí. Takže i na vzory financování ta úzká místa stále ještě existují a proto apeluji na komisi, aby zajistila lepší propojení kandidátských zemí a vytvořila pro ně nutný finanční rámec. My jako EPP chceme pomoci komisi nalézt realistická řešení, kterou budou v souladu s aktuální situací a umožní další rozvoj i do budoucna. Děkuji. Děkuji, pan Frunzulika. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové. Rumunsko je solidním partnerem při rozšiřování a vývoji železniční infrastruktury Evropské unie. Samozřejmě, že by to mělo zvýšit požadavky na modalitu, zvýšit strategickou roli v rámci celé oblasti dopravy EU, především v jihovýchodní Evropě. Nepochybně železniční sektor v Rumunsku čelí mnoha výzvám a vyžaduje to velice rychlou a hloubkovou reformu. Věřím, že náš masterplan představuje obrovský krok vpřed, pokud je o, o například i částku, um, které připravujeme pro rehabilitaci infrastruktury a obnovu asi 4 000 kilometrů železničné tratě. Snížení o téměř 30 v rámci sítě, tak jak je to stanoveno v tomto plánu, bylo identifikováno EBRD a Světovou bankou od roku 90. Nyní to představuje vlastně pouze 2 nákladní dopravy a 8 eh, dopravy cestujících. Pokud chceme udržet evropské standardy, bude to nemožné. Redukce bude optimalizovat efektivitu a sníží to, sníží to operační provozní náklady. Tato síť zároveň musí být eh, samozřejmě zachována, musíme do toho investovat, nesmíme zapomínat na to, že v rámci stávající situace úsilí pro upgrade eh, zabere veškeré možné fondy mm, bez ohledu na to, že my jsme zvýšili tyto fondy na roční eh, o, na, o 2% z původních 1,15% na období 2014-2020. Rumunsko se nevzdá tohoto upgradeu a bude se snažit získat samozřejmě i euro kofinancování v této oblasti ve srovnání s evropským průměrem stejný počet eh, pasažérů ehm, bychom mohli um, dosáhnout i um, při snížení 20 až 30 Přijímáte prosím modrou kartu? Pan Krámer, má otázka je tato. Zda silniční síť v Rumunsku je v tak skvělém stavu, že že vy nechcete uzavírat silnice. Mně není známo, že by někde v Evropě byla uzavřena silnice pouze proto, že by nebylo dost peněz na opravu. Takže já se konkrétně ptám, v tomto takzvaném masterplánu má být uzavřeno 10 až 15 silnic, nebo jsou silnice tabu a šetříte pouze na železnici? Pane Frunzuliko? No. Jistě musím reagovat na pana naváženého pana kolegu Kramera. My skutečně čekáme na určité stimuly ze strany EU pro členské státy, podobně jako Rumunsko, aby využívali eh, více této sítě, spíše nesilniční sítě. Děkuji. Radoš. Děkujeme a nyní pan Radoš, jedna minuta. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, rád bych řekl, že mě nesmírně těší, že můžeme v rámci dnešního programu hovořit o této problematice. Železnice je méně finančně náročným způsobem dopravy nesmírně důležitým a nedostatečně rozvinutým v našem regionu. Není zdání propojení mezi říční dopravou, námořní dopravou, železniční dopravou, plány vybudovat nové dopravní osy se zaměřují především na silniční dopravu. Právě proto jsem velice rád, že paní komisařka Krecu se zmínila o sítích TNT, které by měly být rozšířeny i na západní Balkán. Doufám, že to neznamená pouze, že bude západní Balkán lépe propojen se zbytkem světa, ale že to zároveň zkvalitní celou železniční síť a že budeme více využívat říční a železniční dopravy v této části světa. Děkuji. Děkujeme. Další je pan Šáni. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Měli bychom si ještě jednou uvědomit, o co vlastně jde. Dunajský makroregion tvoří pětinu území dnešní Evropské unie a také v něm žije pětina občanů Evropské unie. Tato oblast byla dříve součástí velkého jiného integračního projektu. Před 100 až 150 lety byla také železnice na vzestupu a tehdy znamená železnice modernitu, modernost pro občany a udržitelnost. A dnes to vlastně není jiné. Historické podmínky ovšem vedly k tomu, a historické události, vedly k tomu, že tento region se pomalu rozpadal, a pokud ho chceme opětovně integrovat, tak potřebujeme k tomu jednu věc, a to jsou investice. Ne všechny země v tomto regionu jsou členské země EU a jsou tam dvě země, které jsou součástí evropského partnerství, to je Ukrajina a Moldavsko. Na Ukrajině do dnešních dnů existují železniční tratě, které již bohužel nejsou využívány, ale je možné tyto tratě obnovit a začít je opět používat. A to též platí i pro jiné oblasti tohoto regionu. Co se týče projektů samotných, tady si myslím, že by bylo zásadní pro budoucnost vytvořit intermodalitu a Nesmíme zapomínat ani na ekologické aspekty. Děkuji. Pan Mamikins Paní komisařko, pane předsedo, milí kolegové, doprava je jednou, jednou z nejdůležitějších komponent makroregionální strategie. Například jsou to programy pro Dunajský a Jaderský makroregion, eh, který, které mají k dispozici více než 200 milionů euro, musí přispívat nejen k lepšímu eh, nakládání s vodou, ale i k vývoji lepšího železničního systému pro osobní nákladní dopravu. To samé se týká i konkrétně jaderského makroregionu, kde jsou moř, mořské přístavy a zvyšující se objem obchodu. Proto je potřeba využít eh, potenciál tohoto regionu. Evropské strukturálně investiční fondy jsou jedním z možných zdrojů prostředků, zároveň s eh, vylepšením kapacit, eh, navýšení služeb, jako, je, jako jsou poštovní služby, balíkové dodávací služby a samozřejmě v neposlední řadě i zlepšení dopravy pro lidi, což je také naším důležitým cílem. Děkuji, dostáváme se k proceduře Catch the Eye. Máme tři žádosti o slovo. Jako první je to paní Jazlověcka. Děkuji za slovo, pane předsedo. Hovoříme o makroregionální strategii, o evropské síti TNT v oblasti makroregionu pro Dunaje a Jaderskou oblast. Podpořím, podporuji to, co říkali kolegové. Musíme rychle rozšířit tuto infrastrukturu, především v oblasti železnic. Ovšem ráda bych poprosila paní komisařku na závěr této rozpravy ohledně priorit priorit komise v rámci TNT síti, pokud jde o říční dopravu, například Dunaj, Odre, Odra a Labe. Jak to vidíte? Děkuji. Děkuji vám. Paní Grapíny má slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, milí kolegové, toto je velice důležité téma. Ne tedy na nějakou konferenci, ale do debaty, která má dojít k nějakému závěru. Je škoda, že o tom musíme mluvit ve čtvrtek, takto pozdě odpoledne. Evropská dopravní strategie pro Dunajský a Jaderský makroregion jsou velice důležitá témata. Paní komisařko, vy jste jednoznačně řekla, že máme země, kde je kvalita dopravní sítě Eh, sporná. Česká republika, Slovinsko, Rumunsko. Já s vámi souhlasím. Řekla jste, že jsou zde tři důležité věci pro zlepšení intermodality. A jednou z těch věcí je investice. Já se chci zeptat, přesvědčíte pana Junkera, že z Fondu pro strategické investice musíme čerpat peníze pro regiony, které mají právě tyto problémy, co se týká infrastruktury? Protože já nejsem přesvědčena o jednotném trhu a rozvoji. Doprava znamená náklady, znečištění prostředí a tak dále. Já souhlasím s panem Krámerem, že silniční doprava je velice škodlivá pro životní prostředí, ale je také nebezpečná. Lidé tam umírají. A proto je, myslím, důležité tyto prostředky na, e, nasměrovat do regionu, kterým chybí e, železniční infrastruktura. Děkuji a pan Plenkovič. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Čili kdybychom chtěli ze Sarajeva například jet do vašeho města, tak by mi to trvalo 45 hodin, to je 800 kilometrů. A jsem nesmírně potěšen, že paní komisařka mezi nás dneska přišla, že se eh, uvolila přijít na naši rozpravu protože vidíme jasně všichni, že nedostatek železničního propojení je nesmírně závažným problémem. Zpomaluje to rozvoj hospodářství, ekonomiky, dopravu zboží, která je s tím eh, znekvalitněna. Dále je to obrovský problém spojený s klimatem, zdraví našich obyvatel. A právě proto se těším návrhu komise. Doufám, že k těmto investicím dojde rychle, že tyto prostředky budou k dispozici a že se budou železnice rozvíjet mnohem rychleji a kvalitněji, aby, aby doprava v této oblasti nebyla absurdní. Děkujeme a nyní má slovo paní komisař. Děkuji mnohokrát, pane předsedající Vážení poslanci a poslankyně, děkuji i vám za příspěvky do diskuse. Byla to diskuse velice živá a jako taková ukázala ještě jednou, jak důležitá železniční spojení jsou, jak zásadní jsou pro dunajskou a jaderskou strategii a jak důležitá jsou pro vnitřní trh. Dovolte mi zmínit několik věcí. Za prvé, co se týče makroregionu. Jak víte, byly vytvořeny za podmínky, že nebudou kvůli tomu vznikat nové instituce a nebude se alokovat, eh, nebudou se alokovat další peníze. Jinými slovy, ty prostředky se združují, aby se řešily společné výzvy, tedy výzvy, které nejsou eh, příslušné konkrétnímu členskému státu. Komise je pouze koordinátorskou institucí projekty a peníze musí pocházet z členských států. Ani vy, ani my nemůžeme takovéto projekty vytvářet. To je naprosto zásadní. Já makroregiony podporuji. Jak jste řekli i vy velice správně, jde o to, aby členské státy spolupracovaly s nečlenskými státy Evropské unie a jedině to je způsob, jak se nám může k jednomu jednacímu stolu sezvat eh, zástupce těchto států, které musí řešit společnou výzvu. Například co se týká Dunajské strategie. Ta má celkem 40 stran. Devět států je z EU a zbytek je e, z oblasti mimo EU. Železniční strategie, železniční infrastruktura v tomto regionu není dostatečná, v některých místech dokonce chybí. Souhlasím s vámi, když jsem byla v Sarajevu a vracela jsem se do Vídně nebo do Bruselu, pardon, z Bukurešti do Sarajeva, když jsem jela, tak jsem musela jít přes Vídeň nebo přes Brusel. Nicméně doufám, že se do Rumunska třeba i vy brzy podíváte. Infrastruktura chybí i v oblasti přeshraničních spojů. Bohužel, národní subjekty těmto eh, spojům nepřisuzují příliš velkou důležitost. Co se týká plánu pro Dunajský region, tam vyzýváme členské státy, aby přesně toto dělali. A když dovolíte, já bych to tu ještě jednou zopakovala. Chceme-li konsolidovat dopravní infrastrukturu, musíme se zaměřit zejména na pohraniční úseky. To je důležité zejména na venkově, protože populace na venkově je v těchto oblastech stále ještě vyšší než eh, v jiných oblastech v Evropě. Co se týká vodní dopravy, to je také propojeno s Dunajskou strategií. O tom jsme rozsáhle hovořili, když jsme eh, pořádali tu výroční strategii, eh, výroční konferenci pro Dunajskou strategii. Je potřeba zdůrazňovat, že konektivita obecně a železniční konektivita stejně jako Eh, námořní, ale i vnitrostátní vodní konektivita jsou velice důležité. A to se netýká jenom Dunajského regionu, to se týká celé řady dalších regionů. Já jsem byla takovým zprostředkovatelem mezi rumunskými a bulharskými úřady, protože i zde jsou obrovské problémy, co se týká vnitřních vodních cest. Je to eh, hlavně proto, že hladina Dunaje je místy na velmi nízké úrovni. Snažili jsme se proto zahájit dialog mezi oběma, eh, tehdy to byli ministři dopravy, protože pokud na Dunaji je jeden jediný metr, kde se nedá plavit, který není splavný, tak celý ten řetězec eh, se zablokuje. Proto doufám, že oba tyto státy podniknou náležité kroky k tomu, aby tento problém vyřešili. Co se týče jaderského regionu, ten eh, v podstatě se dotýká osmi států, čtyř členských států, čtyř nečlenských států. A já jsem připravena eh, jet do Dubrovníku v květnu, až tato strategie bude spuštěna. Železniční služby v tomto regionu jsou relativně vzato lepší než v Dunajském regionu, ale samozřejmě je zde prostor pro zlepšení a pro zvýšení konkurenceschopnosti. Eh, objevují se zde různé eh, renovační projekty, a jakákoliv snaha v této oblasti a veškeré investice musí odpovídat standardům TNT. Uvědomme si, že statistika jasně říká, že doprava osob na železnici stále klesá i v oblasti vnitřních vodních cest. Dovolte mi říci ještě dvě věci. Je potřeba, aby všichni spolupracovali, zejména přeshraničně, je potřeba navazovat silné styky se sousedícími regiony a státy. Ale potřebujeme také silnou politickou vůli, aby proběhly potřebné reformy. A abychom získali dost investic, které umožní, aby veřejné železniční služby splnily očekávání veřejnosti. A tím pádem si myslíme my, že k dispozici máme všechny nástroje, které budeme potřebovat a já bych tímto ráda podpořila všechny zúčastněné strany, aby tyto nástroje využili k tomu, aby podpořili veřejné železniční služby v těchto regionech. Komise hodlá s Evropským parlamentem úzce spolupracovat, aby co nejrychleji bylo dosaženo v těchto okruzích pokroku ku prospěchu životního prostředí, občanů a Evropské unie jako celku. Když tu zaznělo, že Evropské komisi nezáleží na jihu Evropy, to musím říct, to mě ranilo. Já jsem se velice výrazně angažovala v práci na těchto regionech. Jednalo se například o tou sicilsko-kalábrijskou kampaň, ve které jsem se angažovala, když jsem přijela do Itálie jako komisařka Byly tyto projekty zablokovány a my, nám se v Neapoli podařilo eh, se na nich přece jenom dohodnout. Spustili jsme nové železniční spojení s Neapolí a doufáme, že eh, myslím do května ta linka bude spuštěna. Je dobře, že v Itálii se staví spojení nejen ze severu na jih, ale také z východu na západ. Co se týká Rumunska, nerada bych zabíhala do podrobností, ale ráda bych jen řekla, že to není komise, kdo vybírá priority a rozpočtové položky národních strategií. Ty plány jsou vždy národní, ať už mluvíme o Rumunsku nebo o čemkoliv jiném. Komise pouze prostřednictvím konzultací a služeb nabízí podporu pro všechny tyto kroky toho hlavního plánu. A zároveň každá země, každá vláda má právo stanovit si vlastní priority. A my jen můžeme doufat, že během procesu implementace, vzhledem k potřebám, které se mohou objevit, budou vlády dostatečně flexibilní, aby plnili očekávání svých občanů. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme ukončili